yeah, it's more or less a of the arrival. Very good. Welcome to this uh, meeting. Uh, that is a, uh... Vítejte na této schůzi, uh, která je společnou schůzí uh, výboru pro zaměstnanost a pro uh, kulturu a školství. Začneme nejprve přijetím pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, Můžeme se řídit touto agendou? Ano, můžeme. Tlumočení máme do francouzštiny, němčiny, italštiny, nizozemštiny, angličtiny, dánštiny, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, švédštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny. A chci vám také připomenout, že tato schůze je živě vysílána na internetu. Začneme tedy s diskuzí o lepších službách eh, v oblasti dovedností a kvalifikací Europass. Já k tomu nejprve řeknu eh, pár slov úvodem. Nejprve bych chtěla říci, že jsem ráda, že se nám povedlo zorganizovat eh, tuto společnou schůzi výboru eh, EMPL a KULT. Eh, vítám kolegy z výboru pro kulturu na této schůzi. Máme tady mnoho společných zájmů. Myslím si, že vždy toto, tímto tématem společných zájmů jsou dovednosti. Budeme dnes debatovat o návrhu komise na modernizovaný e, Europass a potom obecněji se budeme vyměňovat názory o takzvané nové agentě dovedností pro Evropu. Připomínám, že tyto dva dokumenty budou projednány podle článku 55, což znamená, že jak zpravodaj z výboru EMPL, tak zpravodaj z výboru KULT se píší společný návrh zprávy a budou o něm hlasovat oba výbory také společně. Takže budeme se pravidelně scházet až do června a já se velice těším na tuto spolupráci. Eh, máme opravdu společné porozumění, společné chápání těchto témat eh, a společné zájmy. A jsem si jistá, že dospějeme také ke společným pozicím, které budou co nejefektivnější. A nyní bych eh, předala slovo paní Kamervert za výbor Kult. Prosím, máte slovo. Já vielen herzlichen Ano, děkuji vám srdečně a přeji vám všem dobré odpoledne za sebe a velice srdečně děkuji výboru pro zaměstnanost. Šest jsme se zde byli pozváni jakožto zástupci výboru pro kulturu a že dnes máme tuto společnou rozpravu k agendě Europasu a uznávání kvalifikací. Myslím si, že je to téma, které je pro nás, pro oba výbory, mimořádně důležité. Přepracování textu o um, Europasu je jedna z deseti priorit naší agentu a po více než deseti letech si myslím, že jsme se všichni shodli, že tento nástroj potřebuje naléhavě revizi. Za deset let se mnoho změnilo především pokračující digitalizace, která vedla k výrazným změnám celého oboru vzdělávání, školství. Europa musí být aktualizován tak, aby se byl efektivnější pro uživatele eh, školství, studium, odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a také neformální vzdělávání musí být v přímé souvislosti s tím vším a myslím si, že je to dobrý zpráva k návrhu komisy, která hm, předložila tento text. Víme, že jsou zde, je zde také mnoho kritických názorů k tomuto návrhu. Europa byl důležitý eh, nástroj pomoci některým lidem k hm, prezentaci jejich znalostí a kvalifikací v Evropské unii a musí se k tomu přistupovat v budoucnosti inovativnějším způsobem, tak aby se zohlednil technologický pokrok, a aby se zahrnuly nové formy vzdělávání, odborné přípravy a práce. A já se těším na to, že povedeme zajímavou, napínavou diskusi. A nyní vracím eh, slovo kolegyni předsedkyni Výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Eh, Děkuji vám moc krát eh, za tato úvodní slova. Ano, je zcela zjevné, že je zapotřebí modernizovat evropské nástroje a služby. My jsme absolvovali debatu s komisařkou Tyson ve Štrasburku. Nebylo to zase tak dávno. Byla to opravdu dobrá diskuze, do které se zapojili eh, poslanci obou našich výborů, ale také další kolegové z parlamentu. Musíme se opravdu postarat o to, abychom reflektovali eh, všechny změny, které plynou eh, potenciálním uživatelům na pracovním trhu a eh, abychom zohlednili školské systémy a právě tak sektor eh, dalšího vzdě, pardon, profesní přípravy. Eh, je zapotřebí je aktualizovat podle eh, aktuálních ekonomických a technologických vývojů. Ty nástroje by měly být ku prospěchu pracovníkům i studujícím v mnoha životních fázích přechodu z učení do práce a zase zpět. To nastává několikrát v lidském životě a nestačí to pouze jednou na počátku dospělosti, je třeba to dělat vícekrát. Věřím, že naše dnešní diskuze bude plodná, konstruktivní a že naši spolu zpravodajové navrhnou dobrý kompromis, který bude přijatelný pro všechny. A nyní dávám slovo panu Malinovovi, eh, zpravodaji za výbor Kult a poté panu Manovi, který je zpravodajem za výbor Empl. Každý pět minut, prosím, máte slovo, pane Malinové. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou zavedenou tradici, tak děkuji, že jsem dostal eh, slovo jako první já. Věřím ale, že pan Mann jistě také přispěje eh, mnohými postřehy do diskuze, protože ještě nás konzultace čekají. Eh, mohu jedině zopakovat, že je naléhavě zapotřebí Eh, nějaké změny, renovace, protože ať už říkáme o Europasu cokoliv, eh, ohledně toho, jak je známý, jak je úspěšný, eh, jak často je používán, tak dokumenty Europasu zůstaly bez změny 10 let. Takže tyto nástroje rozhodně potřebují revizi. To je společné stanovisko, se kterým souhlasí všichni. Členské státy i různí experti. Všichni říkají, že je potřeba revize. Ale Abych to vzal co nejstručněji, chtěl bych informovat kolegy, že existují silné obavy mnoha členských států, eh, vlastně více, než kolik je potřeba k proceduře žluté karty nebo něčemu podobnému. A tyto obavy se objevily v podstatě okamžitě a je velice symptomatické, že eh, existuje konsenzus mezi nimi v několika bodech. A protože nikdo nevěří v nějaké spiknutí proti revizi Europasu, eh, tak si myslím, že bychom měli brát eh, tyto obavy velice vážně, protože jsou poměrně dobře podložené argumenty. A i já, který jsem byl pro radikálnější verzi, uznávám, že některé z těch návrhů jsou opravdu radikální v tom návrhu, nejsou příliš jasné a možná by vedly v několika zemích k problémům. Takže já to jenom schrnu, ty hlavní obavy, a jsem si jistý, že pan Mann potom ještě dodá e, další postřehy. Nejprve Říkáme tomu revize Europasu, to je takový pracovní název, ale když si přečtete celý ten návrh, tak on je radikálnější. Upřímně řečeno, e, je, jde v podstatě o nový nástroj, Takový je záměr komise. Takže první obava spočívá v tom, že Europas by měl být modernizován a uspůsoben potřebám uživatelů, ale neměl by se stát úplně novým nástrojem. Formulace starého právního základu Europasu by eh, nám tady eh, měla posloužit. Vzhledem k značné šíři toho návrhu na nový Europas by technické aspekty potřebovaly další objasnění a také více specifických informací o nákladech na vývoj systému. Panuje obecná schoda eh, ohledně eh, kvalifikace evropských eh, kvalifikací a dovedností ze SKO, což je nástroj, který není úplně dokončený, není plně vyvinutý a e, snahy začlenit ZESCO do tohoto návrhu jsou poměrně předčasné. Panuje obecná schoda ohledně toho, že to by mělo být z rozhodnutí smazáno. Potom e, další obava se týká toho, e, že expertní skupiny nahradí e, stávající skupiny na evropské úrovni týkající se kvalifikací a dovedností. Mělo by být jasné, že Evropa se nesnaží harmonizovat e, struktury národních kvalifikačních systémů v členských státech, přestože tyto strachy už byly vysloveny několikrát v mnoha dokumentech ze strany členských států. Já se pokouším schrnout ty hlavní obavy, a budu hovořit o svých osobních eh, obavách. Chci pouze schrnout ty společné body, které jsou eh, kritizovány téměř všemi zeměmi. Další velice problematický bod je eh, návrh ukončit mandát expertních skupin, které jsou relevantní pro budoucí rámec Europass a nahradit je koordinační skupinou na evropské úrovni. Eh, stávající návrh eh, nebere v úvahu národní efektivní struktury a také potřeby členských států a neponechává žádnou flexibilitu, pokud jde o implementaci. Takže to je další obava. Role členských států a požadavek na vytvoření národních koordinačních bodů pro dovednosti. To je velice problematické, protože eh, vlastně financování eh, příjemců jediným koordinačním bodem, to by bylo v rozporu se stávajícími národními strukturami. Tak eh, to by bylo z mé strany všechno, protože vidím, že čas už mi vypršel. Ale obecně vzato všichni se shodují na tom, že revize je potřeba. Všichni akceptují, že Europass byl úspěšný, ale potřebuje projít určitými změnami. Ale reakce, které získáváme, hovoří o tom, že je to příliš ambiciozní a že se požaduje příliš mnoho změn příliš rychle. Takže takový je můj obecný přístup. Možná bychom měli eh, brát v úvahu tyto body, ve kterých eh, téměř všech 14 eh, zemí schodně jmenuje. Jde tedy o vyčlenění ESCO a role vlád. To si myslím, že jsou při nejmenším dva body, které bychom měli brát v potaz při našich diskuzích. Děkuji, pane Malinové, a teď dávám slovo panu Manovi. Prosím, máte slovo. Ano. Děkuji vám. Tak eh, eh, pokud tady někdo nemůže být a eh, Rosenmont, který po masopostu doma, tak to musí být opravdu vážný důvod. No, já také musím říct, že de facto my jsme si letos tady vyslechli, pokud se týče nové orientace. Europass, ten určitě to eh, není nic eh, vysloveně eh, jenom pro nové technologie nebo něco podobného, ale my chceme podporovat tu agendu nových schopností, chceme tedy toto zmodernizovat. Nesnažíme se tady vymýšlet nový nástroj, ale je třeba prostě ten instrument, který máme po deseti letech upgradeovat. Já mm, podporuji pana Malinova eh, v jedné věci. Máme tady 14 zemí, eh, kteří eh, prostě mají velké námitky. A my tady v podstatě máme určité nástroje, které v českých zemích velice dobře fungují. Ne všechno je špatně. A já musím říci, že Eh, tady jsou eh, pochybnosti, že by mohly vzniknout nové byrokratické překážky, eh, že tady bude třeba hm, jakýchsi dalších aktualizací dat a otázka je, jestli to má ten správný smysl. V současné době tedy Eh, hovoříme o nástrojích, které by možná nemusely být eh, dobrovolné jako dosud, ale mohly by být eh, povinné. Ale samozřejmě je třeba při tom všem dodržet princip subsidiarity. Ten cíl mít moderní Evropa, to je samozřejmě v pořádku, lepší informace, Eh, také, aby cílové skupiny věděly, kam přesně patří. Ale otázka je, aby eh, tedy ten, eh, ty náklady a v podstatě byly takové, že ta prostě, že to bude mít svůj přínos. Pak tady máme taxonomii Eh, jednotlivých eh, povolání, zaměstnání a typu vzdělání. Také jde o vztah k potřebám eh, pracovního trhu. ESCO víme, že je to dobrý, dobrá možnost, dobrý formát IT, je to zdarma na internetovém portálu, čili já to takto podporuji. Čili otázka je, jestli je to takto správné. V současné době tady má docházet k automatickému překladu eh, dovedností a schopností, ale bohužel v členských zemích jsou příliš velké rozdíly. Eh, když tedy eh, eh, to máme dát do souvislosti s EKOM, já jsem tenkrát byl tedy zpravodajem pro to v Evropském parlamentu a byl jsem velice hrdý, že to všechno je na základě dobrovolnosti a tak by to mělo zůstat. My bychom měli tedy zůstat u toho, aby to zůstalo na své úrovni a ne prostě nivelaci glajšaltování na nižší úrovni. Další věc. Mm, máme mezinárodní skupiny expertů, které mají velice dobře vypracovanou spolupráci a oni se dnes bojí eh, to, že by eh, mohla utrpět eh, kvalita a kompetence. Ta spolupráce byla dobrá a mm, vyplývá z toho, že některé instituce by měly lépe a úže spolupracovat. O to bychom se měli pokusit, poněvadž Europas je nástroj rozumný, důležitý a měli bychom s tím pracovat. Takže eh, je, myslím, správné říci, že eh, by měly mezi sebou komunikovat relevantní instituce a spolupracovat, koordinovat se. Eh, když vyjdeme z tohoto základu a Eh, podíváme se na definice, eh, takže otázka je, eh, jak dále tedy s tou dobrovolností. Na tom bychom měli tedy pracovat a já tedy doufám, že budeme spolupracovat tady na té bázi dvou výborů. Já tedy doufám, že dojde ke konsensu, ale konsensus neznamená to, Eh, že tedy musíme zahrnout všechno to, co se dosud, eh, co dosud bylo realizováno v českých zemích. Děkuji, pane Mane. Eh, já jako stínová zpravodajka za Empl, za, v Emplu za SAD tomu také chci něco říci. Obecně já tedy vítám tedy tu problematiku Europasu jeho revizi, poněvadž jsou zde otázky, které eh, po té revizi volají. Cíl, eh, tedy lepší uživatelská přívětivost Europasu, eh, to je dobré a musí to být transparentnější, tak aby to de facto bylo použitelné pro, pro širší okruh uživatelů. Víme, že z toho našeho průzkumu vyplývá, že zhruba 60 dotázaných to nepoužívalo. Znamená to také lepší spolupráci s potenciálními soukromými zaměstnavateli, kteří k tomuto moc netíhnout a je třeba prostě zajistit, aby se tady něco e, nového udalo. Pokud se týče transparentnost e, schopností a dovedností, tak ta by se měla posílit. A posílí se tím, když e, bude širší povědomí o těchto službách a instrumentech eh, také mezi těmi, kteří eh, tohoto dosud nevyužívají. Jak bylo řečeno, některé členské země a další zainteresované strany eh, vyjádřily obavy o chystaných změnách Europasu a o zavádění nových nástrojů. Ty změny ovšem nebyly dosud zcela přesně prezentovány, takže já v této chvíli se k tomu zatím nebudu vyjadřovat, ale chci eh, říci jasně, že eh, potřebujeme, aby komise k tomu poskytla více podrobností. Já také souhlasím s obavami, které se týkají vazby mezi Europasem a IQF a ESCO. IQF to je dobrovolný, dobrovolný instrument a ESCO je zatím v pilotní fázi. Takže já bych byl ráda, kdyby komise eh, zatím nerušila expertní skupiny, eh, které se starají o Europas. Já se domnívám, že eh, jejich přínos je skutečně klíčový pro to, aby výsledek byl kvalitní a použitelný. Čili tolik eh, můj komentář jako stínové zpravodajky. A nyní dám slovo paní Smolkové za SAD a kulturní výbor. A máte slovo, prosím. Děkuji vám po seznámení s návrhem Evropské komise o společném rámci na mm, lepší služby v oblasti kvalifikace a dovednosti e, jsem se osobně e, spojila s některými národními centry, aby se přesvědčila, jak Evropa zatím funguje. Chtěla jsem e, slyšet osobní zkušenosti z praxe o tom, jak to funguje, případně jaké to má nedostatky a co s tím. Domnívám se, že všichni, všichni se shodneme na tom, že fungující systém online pro potřeby e, poptávky i nabídky e, je důležitý pro nás všechny. Zhodujeme se na tom, že nástroje jsou musí být modernizovány tak, aby odpovídali současným budoucím požadavkům a potřebám z hlediska vývoje informačních technologií, měnících se potřeb a podmínek trhu práce. Zhodneme se na tom, že rozšíření portfolia Europasu prostřednictvím propojení s ostatními službami a iniciativami, jako třeba Evropský kvalifikační rámec, panorama dovedností EU a další, to také je dobrá a potřebná věc. Přetrvává však na obava, zda a jak to členské země zvládnou. V každé členské zemi mají eh, Středisko Europasu, Národní kvalifikační centrum, kvalifikační rámec a centrum sítě Euroguidance a každá z nich je řízena jinou institucí. Podle mě je tedy důležité, abychom důkladněji zanalizovali současný stav a na tomto základě analyzovali také připomínky zatím 16 členských zemí. No a na tomto základě potom bude třeba přijmout legislativu, která bude skutečně funkční a bude využívat všech moderních informačních technologií a bude pomáhat pracujícím, zaměstnavatelům v členských zemí v rámci celé Evropy a nesmíme zapomenout ani na další státy, tedy budoucí eh, země přístupové a budoucí členské země. Tolik moje stanovisko, děkuji vám. Thank you, uh, Mr. And... Děkuji, uh, pan Andrew Leva uh, z EKR, z výboru kulturního. Děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, takže obecný pohled EKR je tento. Já bych chtěl úvodem vyslovit uznání této iniciativě. Skutečně má svoje pozitivní stránky od roku 2004 máme tady dokumenty o e, zvyšování portability schopností a to má hodnotu pro mladé lidi i pro pracovní trh v Evropě. Je e, to také příspěvek k transparentnosti a k porovnatelnosti e, v, těch, v tom našem prostředí mnohých kultur a zvyklostí vzdělávání a práce je velice dobře, že máme zde společnou schůzi dvou výborů a můžeme eh, si říci, co nám tady působí potíže. Europass byl užitečný pro eh, konečné uživatele a je důležité eh, respektovat princip subsidiarity. A myslím si, že toto je příležitost spíše hovořit o obavách, spíše než tedy chválit to, co máme. Eh, samozřejmě eh, my zde máme dneska eh, job agencies, tedy tady je třeba vyřešit některé kritické otázky, jako třeba tu, komu patří data, s nimiž zacházejí. A já si myslím, že to je velice důležitá otázka. My jsme velice citliví, pokud se týče zabezpečení dat a také soukromí uživatelům. Čili e, je třeba, aby bylo možné právě toto zajistit také na úrovni členských zemí na základě poznatků vlastního prostředí. A to, že tady máme ten EQF e, e, a ESCO, tak tady skutečně je třeba zavést jakousi koordinaci, aby nedocházelo k duplicitám a aby se celá věc zbytečně neprodražovala. Eh, možná, že už jste vlastně slyšeli o tom, že mm, je tady otázka eh, těch eh, povinných prvků. Je, to, je tomu tak v několika členských zemích, kde tedy se proti tomu povinnému aspektu zvedá odpor nejenom tedy u nás. My chceme samozřejmě využívat digitální eh, dovednosti a chceme pomáhat eh, také s nevýhodněným skupinám. Eh, Zeměna tam se to velice osvědčilo. Ale součástí toho úspěchu je také dobrovolnost a autonomie členských zemí a to by mělo pokračovat i dále. Děkuji paní Žitňanská. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Můj kolega ze skupiny EKR hovořil o některých aspektech, zejména pokud se týká subsidiarity a také zazněly otázky ohledně potřeby zachování subsidiarity v těchto otázkách, tak bych se ráda zmínila o některých pozitivních stránkách, které vítám. Omlouvá, řečnice se omlouvá. Chtěla bych se tedy omezit na několik připomínek. Vítám tento návrh, který je předložený, protože opravdu je nejvyšší čas, aby se udělala revize Europasu, tak jak je zde uvedeno v návrhu tak současné zaměření rámce Europasu jen na dokumentaci je příliš omezující a nezohledňuje současné a budoucí potřeby. Je důležité, aby uživatelé tohoto nástroje měli možnost nejen prezentovat své znalosti, vědomosti, nejen ve formálním, ale i v neformálním vzdělání, ale aby měli také možnost více se dozvědět o různých možnostech vzdělávání, ale také ověřování svých znalostí a schopností a aby to mohli zdokumentovat pomocí tohoto nástroje. To, co vítám, je samozřejmě také přizpůsobení se novým technologiím, také samotného životopisu, kde by měla být nyní možnost doplnit nějaké stručné charakteristiky také určitými vizuálními prvky, což by mohlo být velmi důležité například pro osoby se sluchovým postižením, které by takto mohly posunkovým jazykem prezentovat některé své dovednosti. A zde bych se možná pozastavila u toho je důležité, aby nová platforma Europasu zohledňovala také potřeby osob se zdravotním postižením, aby nebyly vyloučené z této platformy, aby měly možnost naplno využívat veškeré nástroje, které bude přinášet. Je také důležité, aby administrativní zátěž, která často je, při různých inovacích součástí nebo která nastává, tak aby ta revize nevedla k nějakému zvyšování zátěže, ať už pro uživatele nebo pro členské státy. Takže já vítám tuto revizi a těším se spolu s ostatními zpravodaji a stínovými zpravodaji na další spolupráci. Thank you. Děkuji vám. Slovo má pan Ilan Kjučuk. Není tady. Tak pan Nikolaos Chuntis. Ne. Tania González Peňaz. Není. Jill Evans. Není. Dominic Bild. Není. Dobře, v tom případě dávám slovo paní Kamervert. Ano, srdečně děkuji. Já nyní dávám slovo dalším delegátům, kteří se přihlásili. Žádala bych vás, abyste omezili čas na jednu až dvě minuty. A jako první má slovo paní Moren Šartě. Děkuji, paní předsedkyně skutečně je to nesmírně důležité téma. Europa to je opravdu zásadní a po deseti letech si myslím, že si můžeme dovolit revidovat tento nástroj a opravdu celé, celý tento systém. Co se za deset let změnilo? Došlo k ekonomické krizi, která vlastně postihla celý svět a také Evropu. A takže dnes máme velké množství mladých lidí a spoluobčanů, kteří hledají pracovní místo a kteří mají zkušenosti jaksi mimo profesní dráhu anebo jejich původní vzdělání. Takže myslím si, že co je při této revizi Europasu zejména důležité, je, abychom měli možnost přizpůsobit tento systém tak, abychom tam začlenili kompetence, které byly získány mimo rámec školství nebo odborné přípravy nebo celoživotního vzdělávání a nebo vstupního vzdělávání a i mimo profesionální dráhu. Začlenit kompetence získané mimo doma, v různých eh, asociacích, protože je opravdu potřeba obohatit životopisy, je potřeba, abychom mohli reintegrovat do pracovního světa některé občany. Europas to není něco, co by mělo fungovat samo o sobě, to by mělo integrovat eh, naše občany do pracovního světa. To si myslím, že bychom měli mít na paměti a myslím si, že je velmi dobré, že máme skupinu národních expertů, protože tito národní experti jsou v přímém kontaktu, v přímém spojení s terénem a toto se mi zdá v rámci tohoto systému velmi důležité. Ano, děkuji. Paní Šojdrová. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já myslím, že tady zaznělo eh, hodně eh, informací, proč Europass má být eh, revidován. Já bych chtěla k tomu přidat to základní, co uvádí komisa, co já považuji za užitečné, je právě lepší využití digitálního systému, protože to, je, to zpřístupňuje právě těm, eh, kteří hledají zaměstnání, kteří se potřebují eh, prezentovat na trhu práce, tak Europass slouží těmto lidem pro mobilitu a pro prokazování svých kvalifikací a prostě nedostatečné využití elektronické formy je, myslím, že opravdu eh, zásadním úkolem pro Evropskou komisi a členské státy, samozřejmě členské státy, aby pod potom implementovali. Já bych se soustředila prostě na elektronizaci toho systému a zpřístupnění, eh, protože to je proveditelné a myslím, že s tímto členské státy nebudou mít problém. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Ano, srdečně. Děkuji. Další řečník. Um, I as well see... Děkuji. E, I já tady spatřuji určitou potřebu revidovat Europass. Myslím si, že nepotřebujeme úplně nový instrument, e, ale je zapotřebí určitých e, modifikací toho stávajícího nástroje. Souhlasím s těmi, kdo říkají, že bychom neměli ohrožovat subsidiaritu tam, kde funguje dobře, ale na druhou stranu bychom si měli uvědomovat potřebu lepší evropské spolupráce a organizace. To bych chtěla zdůraznit. K obsahu. Myslím, Myslím si, že je zásadní, aby lidé dostali správné příležitosti k tomu, aby získali dovednosti eh, potřebné v budoucnosti, včetně sociálních dovedností a dovedností potřebných v zelené a e, cirkulární ekonomice. Proto podporujeme vývoj e, sektorů orientovaných do budoucna, zejména na kruhovou ekonomiku. E, proto je jasné, že je zapotřebí rozvíjet také soft skills, měkké dovednosti. A proto bych byla ráda, kdybychom tam zahrnuli uznávání neformálně vyžadovaných dovedností. Proto požadujeme podporu pro pro eh, aktivity zaměřené na ty, kteří momentálně se neúčastní eh, učení. To je celá ta otázka eh, otevření těch sociálních dovedností, tak aby to nebylo příliš úzce zaměřené. Uvědomujeme si, eh, jaký význam má koncept zaměstnatelnosti, ale myslíme si, že je potřeba jít dále, protože když lidé mají možnost se učit, tak to přispívá k rozvoji evropské ekonomiky. A proto, e, pokud jde o dokumenty, o profesní praxi, e, kvalifikacích a dovednostech v rámci Europasu, tak bychom se měli postarat také o neformálně získané dovednosti a o soft skills a o jejich uznávání. E, chceme zlepšit přístupnost Europasu a jeho využívání osobami ve zranitelných situacích. A zase požadujeme zapojení všech relevantních aktérů, včetně úřadů práce, poskytovatelů vzdělání, mládežnických neziskových organizací a organizací, které se zabývají celoživotním vzděláváním. Děkuji. Děkuji vám. Momčil Nekov, prosím. Děkuji. Já bych nejprve chtěl říct si za své kolegy z výboru pro vzdělávání, že pro nás bylo velmi důležité, abychom mohli pracovat na této eh, zprávě ve spolupráci s výborem pro zaměstnanost. Zvyšování kompetencí a schopností evropských občanů souvisí s uplatňováním důsledných politik v oblasti vzdělávání. Domníváme se, že problém nedostatečných schopností a jejich zvýšení by mohl také pomoci vyřešit problém vysoké nezaměstnanosti. Program komise, ten nový program Kompetence pro Evropu, už očekáváme velmi dlouho a upozorňuje na nutnost obnovit systém Evropasu a vzdělávání se zohledněním sociálního a ekonomického kontextu. Ten návrh je velmi ambiciózní a zohledňuje budoucí potřeby trhu. Nezbytné schopnosti dnes nejsou ty stejné, které budou nezbytné za 10 nebo 20 let. Z tohoto hlediska je mimořádně důležité, podle mého názoru, aby vzdělávání řídících pracovníků bylo obecnější, ať už to jsou, aby to byli skutečně angažovaní a odpovědní občané. Takže kromě správných schopností, aby byli lidé zaměstnatelní, je, schopny, je, možn, je důležité upozornit také na schopnost kritického myšlení, kreativity a jasných promyšlených rozhodnutí. V, v tomto období je tedy potřeba zohledňovat osobní názory a skutečnosti. Ambiciozní cíl programu kompetencí může být proveden pouze tehdy, když bude prováděn celostně je potřeba, aby jednotlivci byli v těžištěm tohoto procesu a v neposlední řadě přístup ke vzdělávání, ke školství musí být rovný pro všechny, včetně těch nejzranitelnějších skupin osob. A to proto, že všechny dokumenty, které vytváříme, si kladou za cíl, aby lidé vyšli ze stínu tak, aby byli začleněni na pracovní trh i ti, kteří nejsou dostatečně vzděláni, aby byli zapojeni do tohoto procesu. Takže program kompetencí, který navrhuje komise, nepře, ne, nepře, nebo nenavrhuje určitý eh, systém boje proti předčasnému ukončování školní docházky. A v této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že v Evropě je více než 70 milionů osob, které mají nedostatečné základní vzdělání, kteří prostě neumějí číst a počítat a jediný prostředek, jak toto vyřešit, je investovat do systému vzdělávání, které by zapojili všechny a které by odpovídaly sociálním výzvám a zajišťovaly rovný přístup všem ke školnému vzdělání. Protože přístup ke vzdělání je jedno ze základních práv, tak vše, co je napsáno v těch usneseních, a co má souvislost se sociálními právy, tak každý občan Evropy má mít možnost získávat soft skills, to znamená být schopný v oblasti médií, mít digitální a sociální schopnosti a zejména oddělo, dokázat oddělovat skutečnosti od přesvědčení, od osobních názorů. Takže jsme všichni přesvědčeni o důležitosti studia celoživotního vzdělávání a je důležité, aby odpovědnost byla sdílena mezi vyučujícími a zaměstnavateli. A bohužel tím, že když tedy hovořím s lidmi z různého prostředí, tak vidím, že zaměstnavatele nemají často eh, to, eh, to přesvědčení, že je potřeba trvale vzdělávat a využívat zaměstnanců. Takže je zde určitý rozpor. Na jedné straně jsou zde zaměstnanci, kteří se chtějí dále rozvíjet a dále vzdělávat, ale zaměstnavatelé by chtěli, aby se eh, jaksi rozvíjeli a vzdělávali dále mimo pracovní dobu. Takže je potřeba, abychom se zamysleli na, od, na, od určitých nezávislých studiích, tak aby se lidé mohli rozvíjet a dále vzdělávat po celý život. Dále bych chtěl zdůraznit samotné vyučující, kteří by měli se podílet na rozvoji technologické infrastruktury, ale je potřeba také investovat vzhledem k důsledkům krize do vyučujících, aby oni sami byli dostatečně schopni při využívání technologií, aby byli schopni vzdělávat v, této, v tomto ohledu i studující. Takže asi bych ukončil svůj příspěvek tímto, možná, že později ještě budu moci něco říci. Děkuji. Myslím si, že se k tomu ještě dostaneme, takže děkuji. Musím se omluvit. Já jsem si nevšimla, že jste také stínová zpravodajka, takže nyní vám dávám slovo a ještě jednou se omlouvám. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já si myslím, že jakožto stínová zpravodajka mám také, bych měla mít možnost se vyjádřit a chtěla bych učinit tuto připomínku. Tyto doplňkové systémy by si zasloužily také, aby byly vyjasněny jejich cíle, protože pokud se na to podíváme zblízka, tak zde máme obecný systém, který se nazývá EURES, máme zde systém pro schopnosti a znalosti na vysoké úrovni, to je ta Evropská modrá karta, která se reviduje a potom zde máme ten doplňkový nástroj, který by měl také najít své místo. A když se na něj podíváme zblízka, tak v roce 2016 to hodnocení za období 2013 a 16 toho vyplývá, že 27 milionů návštěv těch stránek, 19 milionů životopisů, které byly vytvořeny pouze a 58% lidí nám řeklo, že využili pohovoru nebo vzdělávání, ale v konečné fázi nevíme, kolik lidí skutečně získalo pracovní místo. Také si klademe otázku, jaké je místo, o tom hovořil kolega, těch 70 milionů Evropa, Evropanů, kteří neumějí číst a psát, 12 milionů dlouhodobě nezaměstnaných, které, kteří mají velmi nízkou úroveň schopností a znalostí kdy tedy budou a jakým způsobem budou moci využít tohoto systému. Jinak je to volný přístup k životopisu, který je, by měli používat lidé jakékoliv národnosti, my domníváme, že to je nová. domníváme se, že to je nová cesta pro imigraci. Moje kolegyně Dominik Bild ve výboru pro kulturu a já za výbor pro zaměstnanost jsme velmi opatrné, pokud se týká těch ustanovení a návrhů, které jsou předloženy tímto způsobem. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Silvia Kosta za výbor pro kulturu. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že stále, stále tady hovoříme o Europasu, že ano, takže je samozřejmé, že jde o to, aby se přizpůsobil nástroj, který už se osvědčil, který už v podstatě existuje téměř 13 let, ale který by jaksi měl získat určitý nový život, nebo měl by se mu vdechnout jaksi nový způsob. Měli, nemělo by to však působit eh, nějakou další dodatečnou zátěž, a to administrativní ani finanční pro členské státy. Co se týká zavedení tohoto Europasu, tak už zde zazně, jak už zde zaznělo, Europas ještě není využíván dostatečným způsobem a všude. Musíme přizpůsobit tento nástroj ze tří důvodů. A to za prvé, proto, abychom mohli online dát všechny nezbytné dokumenty. Myslím si, že je důležité propojit to také s ostatními nástroji. Mám na mysli ESCO a RS za druhé. Začlenění také se všemi těmi podpůrnými sítěmi pro, pro, pro, rozvoj, pro rozvoj kompetencí a interoperabilita. Toto jsou tři ambiciozní cíle. Určitě bude potřeba zvyšovat tempo postupně, aniž bychom ztráceli ze zřetele národní experty, kteří schromáždili celou řadu užitečných informací a kompetencí. A nyní je potřeba toto všechno jaksi popohnat, posunout dopředu je potřeba uznat určité formální a neformální kompetence a my jsme za to hodně bojovali ve výboru pro kulturu, jak víte. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji. Ano, děkuji. Nyní dávám slovo zástupci komisi, pře panu pana Ekrta, jestli chce tedy. Asi tři až čtyři minuty máte k dispozici. Yeah, thank you. Um... Děkuji. Já si z této debaty odnáším eh, pocit eh, zřetelného konsensu o tom, že je potřeba modernizovat eh, tento nástroj. A teď vlastně jde o to, jak je interpretovat, jak porozumět reakcím členských zemí. V podstatě reakce můžeme se skupit do tří skupin. Eh, nedorozumění ESCO a řízení, governance. A tady se o tom hovořilo také. Pokud se týče těch nedorozumění, tak eh, to se týká charakteru toho rozhodnutí. Eh, to rozhodnutí neobsahuje žádné povinnosti či žádné závazky pro české země. Čili tak, jak tady bylo řečeno, že je třeba udržet respekt k subsidiaritě a že by všechno mělo být na dobrovolné bázi, tak přesně tak toto komise navrhuje. My jsme sem nezahrnuli nic, co by znamenalo nějaký, nějakou povinnost na národní úrovni. K těm nedorozuměním patří třeba to, že když hovoříme o použití ESCO a Europasu, a samozřejmě, když hovoříme o Europasu, tak tam jde o e, různé klasifikační systémy v českých zemích a ESCO mi bude ten nástroj, který by to měl přeložit do společného jazyka, ten ovšem bude použít pouze na evropské úrovni. E, ESCO můžete používat taky šíře, ale není tam žádná povinnost eh, takto činit. Čili toto je třeba eh, vyjasnit také s českými zeměmi v radě. A pak eh, tady snad bude nějaký pokrok. Pokud se týče toho dopisu od 14 členských zemí, tak tam vlastně na úrovni Ataše byly sunuty určité obavy a my jsme na některé odpověděli. Pokud se týče klasifikace na ESCO, v principu to vše se jeví jako velice dobrý instrument. A otázkou tedy je, jak tento instrument sformulovat eh, v tom našem rozhodnutí a o tom se teprve debatuje. A v neposlední řadě tedy governance. Eh, my v současné době Máme tři sítě členských zemí Euroguidance, EQF, Národní kontaktní místa a Europass, eh, zase Guidance Center. V některých členských zemích eh, to spadá pod jednu organizaci, eh, někde pod dvě, někde pod tři. A problém je v tom, že spolupráce mezi těmito sítěmi, a já tedy eh, nebudu se vyjadřovat ke kvalitě individuální práce, ale v podstatě eh, spolupráce mezi těmito sítěmi prakticky neexistuje a to nebude stačit do budoucna. A to se týká také podpory, poněvadž všechny tři jsou financovány z evropského rozpočtu což znamená, že členské země s tím nemají vůbec žádné administrativní náklady. To všechno je placeno z evropských peněz. Na tyto tři sítě máme eh, v současném programu období 7 milionů ročně a eh, spadá pod toho 110 eh, dohod No a e, jejich e, jaksi mm, hodnota bývá třeba někdy od 5 do 20 e, tisíc eur, čili to není příliš efektivní. My bychom chtěli tu efektivnost zvýšit a členské země budou moci dle vlastního uvážení alokovat tyto prostředky jednotlivým sítím. Tady v žádném případě do toho nezasahujeme, do toho je rozhodování, ale chceme, aby zde byla efektivní komunikace. A v neposlední řadě, jaké závazky z toho vyplývají pro členské země? Tak za prvé, měli by se účastnit kooperační platformy, přičemž eh, my platíme všechny experty. Dále eh, zvýšení účinnosti, to už jsem řekl, no a eh, propagace standardu Europass. Mm, to je vlastně všechno. Víc eh, od členských zemí nežádáme a myslíme si, že je to fér. A proto tedy eh, bych chtěl zdůraznit, že to všechno eh, je jaksi upřenu do budoucnosti, protože to je opravdu zásadní a to už tady vlastně bylo řečeno. Děkuji vám. A já bych tedy závěrem ráda dala slovo ještě oběma zpravodajům. Prosím, omezte se každý na jednu minutu, eh, poněvadž eh, musíme za půl hodiny skončit. Eh, takže vezme to v opačném pořadí nejdříve pan Man. Děkuji. Jedna minuta to je opravdu nemnoho. Ano, celoživotní vzdělávání, z toho vycházíme, ano, Eh, já jsem velice rád, že je tady jasně řečeno, že zde nemáme žádný instrument, který by někoho něčemu nutil. Je to instrument pro lepší kooperaci. Eh, jsem rád, že eh, bylo tady řečeno, že expertní skupiny mají pokračovat, nebo efektivní jsou. Dále co se týče administrativní zátěže, to je třeba skutečně omezovat, eh, posilovat zaměstnatelnost. Ano, pan eh, Eckhart z komise také řekl, že vlastně to není eh, nový nástroj, který by měl nějak svazovat ruce členským zemím. Je to nástroj pro spolupráci a budeme rádi, když bude možné postupně Eh, jak si rozptýlit všechny ty eh, pochybnosti a skutečně chtěli bychom mít opravdu takovou eh, ještě evropskou spolupráci a doufám, že ten výsledek bude dobrý. Děkuji. Děkuji. Skutečně to bylo skoro za minutu. Pan Malenov. Děkuji za tu debatu. Domnívám se, že to nejdůležitější tady zmíněno, zmíněno bylo. A také děkuji za velmi pozitivní prezentaci zástupce komise. Je velice dobré, že se tady hovoří o těch nejzávažnějších obavách. A české země eh, v podstatě mají eh, určité pochybnosti, to znamená, že eh, vycházejí z těch nejhorších předpokladů a o toho se odvíjí velice přesvědčivá logika ale vy jste jasně řekl, že tam nebude nic nového, nic povinného, eh, že skutečně to má jenom sloužit členským zemím a já myslím, že eh, pokud to bude takto vysvětleno členským zemím, tak je, že snad se pohnou ve svých eh, zásadních přístupech. Poslední je také kompromis, který je tady možný. Tak, děkuji. A nyní mi nezbývá, než abych tady eh, poděkovala za tuto první debatu. Eh, další termín 23. března dopoledne eh, budeme absolvovat další společné zasedání výboru Kult a Empl a bude představena zpráva, tedy návrh. 30. březen 12 hodin, to je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Budeme o ní jednat eh, opět ve společném zasedání výboru 25. dubna a eh, schválení zprávy eh, se očekává 20. 1. 22. možná 26. dubna a každopádně se ještě uvidíme několikrát na společných zasedáních a teď předávám slovo tady paní kolegyni. Děkuji. Dostávám se k bodu číslo čtyři. A sice je to nová agenda dovedností pro Evropu. Abych e, to zjednodušila. E, revize e, Europasu je součástí čehosi širšího. Je to taková komplexní iniciativa komise, které se říká Nová agenda pro dovednosti pro Evropu. Eh, hovoří se tady o eh, tom, aby eh, vzdělávání, školení, podpora byla dostupná co nejvíce Evropanům. Máme zde 70 milionů Evropanů, kteří neovládají dobře čtení a psaní. A máme také poměrně eh, chabou eh, schopnost eh, počítat a digitální schopnosti. Je třeba říci, že více než polovina dlouhodobě nezaměstnaných jsou považováni za lidi s nedostatečnou kvalifikací. Takže my tady přecházíme od Europasu ke kvalifikačnímu rámci, eh, nové agendě dovedností a také se týká kvalifikací eh, imigrantů a uprchlíků. A de facto jde o to, abychom zde měli nové dovednosti a aby byly dostupné, jako jsou to třeba i digitální dovednosti. Tolik tedy úvodem. A já nyní předávám slovo Eh, zpátky vám, eh, Petře, z výboru KULT. Prosím. Ano, děkuji. Eh, bez toho, že bych chtěla nějak spochybňovat pravomoce členských zemí v oblasti eh, vzdělávání a školství. Eh, máme zde bohužel jevy jako eh, předčasné ukončování vzdělávání, nedostatečné vzdělání, nedostatečné kompetence a tak dále a tak podobně. Na to je třeba upřít pozornost a udržet pozornost. Je třeba, aby členské země se e, více soustředovali na účinnost svých e, všeobecných vzdělávacích systémů a takto přispívali k zajištění vysoké kvality života. E, přístup všech ke kvalitnímu, formálnímu i neformálnímu celoživotnímu vzdělávání je úkol, kterému musíme do budoucna věnovat daleko větší pozornost. Ve výboru KULT jsme Mm, přesně přesvědčeni, že e, zaměstnavatel, zaměstnavatelost nemůže být hlavním cílem vzdělávání a školství. E, totiž vzdělání je e, hodnotou samou o sobě a má svou společenskou hodnotu. Vzdělávání se poznatky se předávají z generace na generaci a to tedy rozhodně nelze redukovat pouze na zaměstnatelnost. Tady jde také o rozvoj osobnosti, eh, sociální začlenění, respekt a tolerance vůči jiným. Spolu se zaměstnaností tyto aspekty eh, vzdělávání a školství, celoživotního vzdělávání a tak dále, ty jsou pro každého jednotlivce důležité, aby se vyrovnával se změnami, aby k ním přistoupil eh, pozitivně, aby mohl být každý aktivním občanem Evropské unie. A no to je velice důležité, aby oba výbory eh, s touto společnou prací zdůraznili, jak důležité toto téma je a já se nyní těším na, vaš, na tuto debatu a prosím, aby eh, Marita a oba zpravodajové si vzali slovo a pokračovali dál. Děkuji, já dám slovo zpravodajce paní, eh, měla to být paní Dabajová, ale bohužel zde není. Takže pan Nekov dostane slovo. Eh, takže budete mít eh, nyní ten čas, který jste minule neměl, když jste měl slovo. Takže máte slovo 4-5 minut, ano? Děkuji je mi líto eh, to nedorozumění, ale EuroPAS je součástí těch deseti bodů agendy pro, a agenda nových schopností obsahuje těchto deset bodů, takže já bych chtěl zejména schrnout v podstatě to, co už jsem před chvílí říkal. Nezbytné kompetence dneška nebudou stejné jako schopnosti kompetence za deset let. Takže je potřeba, aby jedinec, člověk se stal těžištěm tak, aby člověk mohl hromadit eh, schopnosti, které bude potřebovat později a které bude mm, moci rozvíjet. A k tomu potřebuje například eh, přemýšlet, oddělovat skutečnosti od názoru a nést odpovědnost to, co nebylo pochopeno v rámci sdělení Evropské komise o novém programu pro kompetence, tak to je ten boj proti předčasnému ukončování školní docházky. Zaznělo zde, že 70 milionů lidí v Evropě je, jsou analfabeti. A musíme proti tomuto bojovat a to vlastně všemi možnými prostředky od dětství. A domnívám se, že jedno z témat, které bychom měli rozvíjet do budoucna, je právě neformální vzdělávání a domníváme se, že je potřeba věnovat větší pozornost iniciativě, která byla navržena Upskilling Pathways a také revidovat doporučení Rady z roku 2012 pro uznávání neformálního vzdělávání a znalostí. Některé země už jsou celkem dosáhly dobré úrovně v tomto, ale jiné až tolik ne. A měli bychom se podívat více podrobně na ten proces uznávání, protože souvisí také s určitými financováním, finančními prostředky z Evropské unie. Když se toto financování ukončí, tak nebudeme moci už udělat nic pro uznávání těchto neformálně získaných schopností a znalostí. A myslím si, že vytváření evropského systému uznávání je hlavní bod který by měl sloužit k tomu, aby tento program uznávání neformálního vzdělávání a schopností byl úspěšný. V Evropském parlamentu hodně mluvíme o digitálních schopnostech a také o schopnostech v oblasti podnikání. Je však potřeba být opatrní a možná přestat s určitým tímto mýtem, protože jak to probíhá v dnešních školách? To vlastně nemění schopnosti po hospodářské krizi a právě kvůli této krizi se snížily dotace nebo prostředky pro vyučující ve školách a to tedy samozřejmě vůbec nepomáhá, protože už nemáme kompetentní, schopné vyučující, které, kteří by mohli předávat odpovídající znalosti. A hlavní znalosti, které jsou v tom schématu STEM, poskytují tedy studentům nebo žákům nezbytné znalosti tak, aby mohli se nadále rozvíjet a sami vzdělávat potom dále. A je také potřeba zvýšit atraktivnost odborné přípravy, odborného vzdělávání. To je proces získávání znalostí a schopností a je také potřeba posílit odborné znalosti tak, aby děti mohly se učit eh, v určitých eh, oborech potom. A tímto způsobem bychom také zajistili budoucnost těm žákům, kteří po ve věku 18 nebo 20 let nechtějí dále studovat, tak aby se mohli zapojit do pracovního trhu. A také se musíme podívat na kvalitu a počet profesorů nebo vyučujících v málo zalidněných regionech. Je potřeba myslet na to, aby se zvyšovaly kompetence vyučujících, Měli bychom eh, mít na mysli balíček několika opatření, například neformální vzdělávání, individuální eh, vzdělávání, odborná příprava a také předškolní vzdělávání pro děti, případně tak, abychom je mohli připravit na to, kdyby se požadavky za deset let například změnily. A nyní bych chtěl také nechat slovo stínovým zpravodajům a rád bych také uvedl několik důležitých bodů za spolu zpravodajku paní Dlabajovou. Nejprve mi dovolte, abych omluvil paní Dlabajovou, která zde dnes nemůže být. A chtěla zejména zdůraznit výhledy nezbytných kompetencí do budoucnosti. Druhá věc se týká praktického vzdělávání, praktické přípravy. Já se domnívám, že to, co jsem řekl o odborném vzdělávání, jde v podstatě tímto směrem. Podle paní Dlabajové praktická příprava odborná je velice důležitá pro eh, odbornou, odborné vzdělávání a je také potřeba zdůraznit podnikání nebo podnikatelský duch. To je takové celoživotní vzdělávání, možnost rozvoje do budoucna. Paní Dlabajová by také chtěla eh, posílit výměnu osvědčených postupů pro boj proti nezaměstnanosti a s radostí a s potěšením, eh, oč, se, nebo respektive paní Dlabajová se těší na další spolupráci se stínovými zpravodají. Děkuji. Eh. Děkuji vám. Pan Nekov hovořil také za paní Dlabajovou. A teď dám slovo paní Šojdrové. Prosím, máte slovo. Eh, dovolte, abych tedy vystoupila jako stínová zpravodajka za EPP eh, e eh, k, tomu, k této agendě ve výboru EMPL. Já oceňuji přístup Evropské komise, která se snaží o velmi komplexní materiál a do centra pozornosti vložila dovednosti. Dovednosti, které rozhodují o růstu a zaměstnanosti v Evropě a posilují tedy lidský kapitál posílení lidského kapitálu jako základní cíl této agendy. to si myslím že je správný cíl ehm, eh, oceňuji také to že agenda vychází z konkrétních dat vy jste tady uváděli čísla jako je seventy milionů občanů kteří nedosáhli základních vzdělání základních dovedností. já bych upozornila na to, že to ještě neznamená, že neukončí střední, střední vzdělání, ale jsou ohroženi tím, že nedokončí střední vzdělání a že nebudou zaměstnaní. To je velké riziko. A k tomuto ohrožení se právě vztahuje první nástroj, který se nazývá záruky k získání dovedností. Já oceňuji to, že komise položila jako první nástroj právě záruku za získání dovedností, protože pokud nemáme dovednosti pak hovořit o dalším vzdělávání o zaměstnanosti eh, je mnohem složitější. v této souvislosti chci eh, vyzdvihnout novou situaci kterou ještě komise nemohla zahrnout ale která eh, vyvstala v prosinci minulého roku protože máme výsledky pisa two thousand and fifteen a průměr evropské unie se zhoršil Čili to, co vy jste uváděli, že 70 milionů nedosahuje základních dovedností, základní úrovně eh, dovedností, tak musím říct, že to bude ještě horší, protože bohužel eh, se zvýšil počet žáků, kteří v 15 letech nedosahují úrovně základních dovedností. Evropská unie si klade za cíl fifteen čili snížit počet mladých lidí kteří nedosahují základních dovedností a zatím je to twenty a více procent čili upozorňuji tady na tu velkou disproporci a evropská komise se správně zaměřuje na získání dovedností to je tedy ten, ten nástroj číslo jedna nástroj číslo two je revize klíčových schopností také můžeme samozřejmě souhlasit pak je to revize evropského referenčního rámce koalice pro digitální dovednosti to je čtvrtý nástroj pátý eh, nástroj evropský rámec kvalifikací o tom zde již hovořeno bylo eh, dále je to nástroj na vytvoření profilu příslušníků třetích zemí čili eh, reflektujeme migraci Eh, sedmým nástrojem je europass osmý nástroj má bojovat proti odlivu mozků. tady evropská komise v podstatě nic nenavrhuje ani moc nic navrhnout nemůže musíme konstatovat že odliv mozků je velký problém který zaznamenáváme nejenom z některých zemí směrem do jiných zemí ale i v rámci regionů lokalit. prostě bojovat s odlivem mozků je úkol nejen pro evropskou komisi ale především pro členské státy ale samozřejmě i na úrovni eu devátým nástrojem je plán pro odvětvovou spolupráci a desátý nástroj spočívá ve sledování absolventů terciárního vzdělávání. to je samozřejmě správné dívat se na to co absolventi terciárního vzdělávání nakonec skutečně dělají jaká je jejich nezaměstnanost jaká je efektivita terciárního vzdělávání protože i zde má evropská unie svůj cíl dosáhnout forty absolventů eh, terciárního vzdělávání v populaci v čem tedy vidím eh, eh, plusy vidím opravdu v tom že to je zaměřené na cíle ale vidím také velká rizika. vyjmenovala jsem deset nástrojů je to velmi komplexní a tady vidím hlavní riziko je v tom že to je velmi ambiciózní. myslím že kdyby se, kdybychom se soustředili na zásadní cíle a několik nástrojů tak jsme schopni je zvládnout v této šíři nástrojů které komise představila je to podle mého soudu do roku two thousand and twenty nereálné i když samozřejmě souhlasím s těmi základními směry. ovšem nepovažuji za reálné provést a implementovat tak aby to bylo opravdu efektivní. čili budu doporučovat potom v rámci zprávy zúžení. co mně zásadně chybí v celém tomto eh, materiálu agendy nových dovedností je zaměření na pedagogy, na jejich profesi. Protože jestliže chceme zlepšit dovednosti, jestliže chceme potom následně eh, se zaměřit na zaměstnatelnost, re, revize eh, klíčových kompetencí a tak dále, tak to prostě bez učitelů udělat nemůžeme. A mezi deseti eh, nástroji upozorňuji deset nástrojů se nenašel jediný nástroj který se na učitele zaměřuje. to já považuji za velkou chybu. samozřejmě je třeba říci že nová agenda dovedností neeliminuje neruší to co již evropská komise navrhla to co máme v education and training to co máme v agendě předchozí souhlasím tam je učitelům věnována pozornost ale nová agenda dovedností bez zaměření na podporu eh, učitelů myslím že má tento hlavní nedostatek. jinak děkuji a velmi oceňuji komplexnost materiálu. Eh, děkuji vám. Emilian Pavel tady není. Nikdo ho nezastupuje. Pan Luer.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 Děkuji vám, paní předsedkyně. ECR e, vždy podporuje kroky na podporu růstu e, a školství samozřejmě patří e, k aspektům vedoucím k růstu. Je zapotřebí, aby, aby školství odpovídalo požadavkům pracovního trhu a návrh komise by mohl být krokem správným směrem. Nicméně tady je zásadní subsidiarita. Znalost místních poměrů ve školství, znalost trhu, nedostatků určitých dovedností a kvalifikací, tak tato znalost znalost je zásadní. Znalost mladých lidí a jejich dovedností. To je mnohem důležitější než velkolepé plány a slova místo činů, správných činů, které by vedly k výsledkům na celém kontinentu. ECR e se tedy staví poměrně skepticky k tomu návrhu. Spíše bereme tuto agendu na vědomí, než že bychom ji vítali. E, iniciativy, e, které centr spíše centralizují rozpočet, ale něco takového samo o sobě nevytváří pracovní místa, která soukromý sektor potřebuje. Takže neměli bychom eh, vytvářet přílišnou zátěž. Je zapotřebí eh, se soustředit eh, na to, abychom pracovali konstruktivním způsobem. Děkuji. Děkuji, Ilan Kjučuk, tu stále není. Nikolaus Chuntis, tu stále není. Helga Triple tedy, která hovoří za zelené. Prosím. Děkuji, já se vrátím ještě k tomu bodu, v kterém jsme hovořili v rámci reformy Europasu, a to je zejména otázka, jaké pojmy vzdělávání máme. Víme, že vzdělávání je skutečně zásadní pro vzdělavatelnost, ale myslím si, to bych chtěla ve výboru pro kulturu ještě zdůraznit. Je jasné, že pojem vzdělávání jde nad rámec pouhé zaměstnanosti. A když hovoříme o agendě pro nové znalosti, tak musíme zdůraznit, jak ústřední je pojem vzdělávání a jak je potřeba zaměřit je na budoucí společnost a ne omezovat to pouze na zaměstnatelnost této souvislosti považuji za důležité říct, co se týká těch měkkých schopností nebo toho neformálního vzdělávání. Bylo zde, zaznělo zde, kolik mladých, mladých nejs, neumějí číst a psát nebo mají problémy skutečně, jak si se zapojit do toho vzdělávacího systému. A myslím si, že také to neformální učení eh, je důležité, aby bylo uznáváno a e, také hraje důležitou roli u té agendy pro nové znalosti. Musíme tedy skutečně dát doplňkové možnosti těm mladistvím, kteří jsou v těžké situace a myslím si, že toto je také důležité jak u Europasu, tak také u otázky agendy pro nové znalosti. Děkuji. Thank you, Rosa D'Amato. Děkuji, Rosa D'Amato. Prosím. Prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v evropském rámci dochází k rychlému rozvoji a vidíme celé eh, regiony, které jsou silně postiženy rozpočtovými škrty. A tato strategie, agenda pro nové znalosti, by možná byla možností lépe využívat eh, disponibilní znalosti. Celoživotní vzdělávání, eh, recyklování, investice do lidského kapitálu, to by mělo umožnit občanům získat a najít nové příležitosti a také zvyšovat produktivitu pracujících, také z prodlužovat délku pracovní dráhy. Minimální úroveň vstupních znalostí, to je dobrá věc a jsme pro také eh, zvyšování významu odborné přípravy a celoživotního vzdělání, zejména když víme, že v některých regionech um, vzrůstá počet lidí s neukončenou školní docházkou. Uh, Nemělo by se to však ztratit v nějakých budoucích iniciativách, které jsou pouze záminky, jak tomu bylo například v Itálii u některých věc. Neměli bychom tuto strategii omezovat na určitou reklamu, propagandu, která by k ničemu praktickému nesloužila. Je potřeba, aby to bylo spojeno s hodnotitelnými cíly. Měla by mělo by zapojit miliony občanů, proto je potřeba opírat se o dlouhodobé trvalé nástroje a neomezovat se v čase. Děkuji. Thank you, eh, Dominik. Děkuji. Dominik Bezoto eh, tady není, takže pan eh, Matan si vezme slovo. Ne? Takže ne, dávám slovo paní Kamebert. Děkuji vám a já slovo předám rovnou dále panu kolegovi Manovi a poprosím ho, aby eh, to tady zvládl za tu jednu minutu víc, opravdu času nemáme. Ano, takže eh, Helga Triple už vlastně o tom eh, hovořila paní předsedkyně také, že to EQR, ano, my jsme chtěli v podstatě eh, takové to učňovské vzdělávání, profesionální vzdělávání eh, vytáhnout ze stínu, to je pravda. A za ty eh, čtyři roky eh, došlo k určitému vyvážení a to je, myslím, důležité. Pokud se týče předčasné ukončení vzdělávání, to je vážná věc. Mladí lidé si tady říkají, a já radši tady budu vydělávat peníze, než se ve škole. Eh, to prostě není dobře, poněvadž mm, tady chybí motivace. E, ti, e, to v podstatě ten člověk to dělá pro sebe, měl by to dělat pro sebe. My tady máme tady Evropský sociální fond, e, my jsme měli tady vlastně tu kombinaci škola a zároveň praktickou, praktické vzdělávání. No a tady je vlastně eh, sociologický problém. Eh, tady eh, to, tím jsou, to jsou postiženy zejména děti rodičů, kteří samotní nemají moc dobré vzdělání, vzá, nemají dobrý vztah ke vzdělání. Děkuji, takže jsem to zvládli včas. Děkuji ještě paní Kozlovská Rajevič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, chtěla bych říci, že ta agenda je skutečně velmi potřebná. Ta vazba mezi dovednostmi, trhem práce, hledání práce, tak to je jasné, tyto souvislosti. Ale celkově mám z tohoto dokumentu dojem, že se tady předpokládá, že by eh, de facto ty eh, dovednosti byly dány hlavně, řekněme, takovým osobním vnitřním postojem, že to prostě není něco, s čím se člověk třeba robí, je to něco, co se dá koupit samou sluze. Ty eh, dovednosti samozřejmě také závisí na tom, jaké máme školy a tak dále, ale máme zde poměrně úzký okruh lidí, kteří jsou schopni dosáhnout velmi vysokého vzdělání. Čili eh, já myslím, že je to třeba spojit také eh, de facto eh, také s programem pro vysoce vzdělané lidi ze třetích zemí a tak dále. Pokud se týče základní dovednosti, tak toto je eh, důležitá věc, poněvadž tady máme víc než 20 lidí už od 15 let, kteří mají velice nízkou úroveň dovednosti. Ovšem je to velmi různé v členských zemích. V některých zemích je to 40 v některých třeba jenom 11 Čili skutečně eh, tady eh, na to je třeba se soustředit. Eh, je totiž to, že i lidé s vysokoškolským vzděláním, i tam jsou lidé, kteří mají nedostatečné schopnosti, či neumí pořádně číst, analyzovat text a tak dále. A na to bychom se měli také soustředit. Děkuji. Děkuji vám. Nyní prosím ještě jednou dám slovo panu Echardovi z komise a prosím skutečně o stručnost. A aby to nebylo více než 4 minuty, prosím. Máte slovo. Děkuji, to zvládnu. Mám de facto eh, dvě, dva takové okruhy poznámek. Za prvé, eh, sice eh, vlastně o co jde v té agendě dovednosti. Komise se soustředovala skutečně na zaměstnatelnost. To, byl vědomé, to byla vědomá volba. A abychom tedy eh, nezanedbávali to, to širší, ten širší význam vzdělávání pro eh, život, pro občana a tak dále, tak na to máme tedy rozsáhlou kooperační agendu, ko, agendu kooperace eh, se českými zeměmi. Týká se to také té pařížské deklarace. My tedy nemusíme v té agendě pro dovednosti opakovat všechno. Eh, čili eh, my de facto tady modernizujeme agendu eh, vzdělávání, školství a máme cíle do roku 2020 a máme strategii do roku 2020. Čili my tady skutečně neopakujeme mm, celý rozsah, ale opravdu se tady zaměř, zaměřujeme na zaměstnatelnost, poněvadž to nám chybělo ve strategii. Eh, to souvisí také s nezávislostí, vlastně ten, ta vazba mezi nezaměstností mládeže a vzdělávání mládeže. No a my jsme se chtěli soustředit na eh, ty problémy, ty jsou dobře definované, je těch 70 milionů lidí s nedostatečnými dovednostmi. A v tomto směru jsme navrhovali nové kroky. A novým prvkem v této agendě pro dovednosti je větší zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu a vzdělávání svých eh, zaměstnanců nebo budoucích zaměstnanců. A to mě vede k tomu druhému, a sice, jak důležité jsou dovednosti pro budoucnost. Eh, my tady hovoříme o, já nevím, třetí, o čtvrté Eh, průmyslové revoluci, nebo tedy průmysl 4.0, digitální transformace a tak dále. Dostáváme se do fáze, kdy se dramaticky začne měnit pracovní prostředí. A proto musíme investovat daleko více do zaměstnanců a do budoucích zaměstnanců, čili do mládeže. A zhruba po roce od zveřejnění eh, tady toho, eh, tak třeba G20, Davos a další fóra, ty se skutečně soustředují a pro ně investice do dovedností začíná být tou nejklíčovější otázkou, takže tady my se snažíme také eh, co si posunout dál. Já děkuji za vaše komentáře a určitě potřebujeme do budoucna užší zaměření. Děkuji vám, pane Ekate. A ještě jednou, pan zpravodaj, ale prosím jenom na minutu, ne víc než minuta. Благодаря, Petra. Děkuji, Petro. Domnívám se, že jdeme správným směrem co jsem zde slyšel od kolegů a od zástupce Evropské komise, směřuje ke stejnému cíli, daleko větší zapojení zaměstnavatelů. Chtěl jsem případně říci, že těžištěm kompetencí, které jednotlivec získá, nevíme, jaký bude vývoj v dalších 20 letech, jaký bude vývoj digitální revoluce, jaké schopnosti budou nezbytné v budoucnu pro získání pracovního místa. Takže je potřeba investovat do lidí, do jednotlivců. Je nutné zdůraznit profesní odbornou přípravu vývoj toho duálního studia a tím se nám podaří mít, mít lidi, kteří budou mít eh, určitou profesi, ale také schopnosti, takže budou daleko lépe vyzbrojeni do budoucnosti. Také bychom neměli zapomínat na to, co chybí v tom sdělení předloženém Evropskou komisí a to, že od nejnižšího věku je potřeba přemýšlet a řešit otázku předčasného ukončování školní docházky, tak abychom se vyhýbali, vyhnuli tomu, že 70 milionů lidí nebude schopno číst, psát nebo počítat. Ano? Děkuji. Děkuji srdečně. Myslím si, že v obou případech to byla velmi dobrá první rozprava také bych se chtěla zmínit o časovém harmonogramu. První rozprava o návrhu bude 23. března na společné schůzi pozměňovací návrhy do 30. března 12 hodin projednávání pozměňovacích návrhů 15. dubna zase společná schůze a konečné usnesení 21. 22. června. Otázka, kdy to přijde na plenárku, ta ještě není rozhodnuta, ale samozřejmě o tom potom zase budeme společně hovořit, takže to je za mě a ještě dávám slovo kolegyni. Petra, eh... Děkuji, Petro. Ano. Budeme mít ještě několik společných zasedání výboru Kult a MP a příště to bude 23. března od 9 do 10.30 dopoledne. Děkuji vám a eh, tady bude dále pokračovat eh, pouze zasedání výboru IMPL. Samozřejmě, pokud chcete být s námi a naslouchat, můžete. A nyní pro výbor KULT. Eh, členové výboru mají volno, ale bude schůze koordinátorů v místnosti 4B001. Děkuji vám a přeji vám ještě pladnou eh, schůzi. Eh, a my pokračujeme schůzí výboru EMPL. Jdeme na bod číslo 7 na pořadu jednání. Prohodili jsme některé body. Začneme změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském statistickém programu na léta 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období 2018 až 2020. Začneme číslem 7, bodem 7 pořadu jednání. Teď dáme těm, kdo odcházejí, eh, minutu na to, aby odešli a potom začneme bodem 7.